honest. <laughs> uh, could, I, could I ask everyone to take their seats? Dámy a pánové, poprosím vás, usaďte se, zahájíme schůzi. Our uh, president, uh, Alan Lamasseur. Náš předseda Ellen uh, Lemesur má dnes odpoledne rodičovské povinnosti Eh, takže nemůže být zde a tím pádem budu předsedat já. Dnes odpoledne eh, každopádně budeme hlavně hlasovat. Poprosím všechny kolegy, aby se ujistili, že mají každý svou kartičku, aby eh, kartičky vložili do příslušné zdířky na hlasovacím zařízení a jdeme na to. První bod měl být bod 11, odhad příjmu a výdajů na rozpočtový rok 2015 oddíl 1 parlament, to se Eh, odložilo. Pravděpodobně budeme hlasovat 10. O tom hovořili koordinátoři a samozřejmě to záleží na ještě eh, schodě předsednictva. Jdeme dál. Eh, bod 12 na pořadu jednání. Jednání o víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020 Poučení a budoucí směřování. Spolu zpravodové jsou Jean-Luc Dehan a Ivailo Kalfin. Není tu ani jeden, takže to udělám já. Snad to nepopletu. Eh, předloženo 100 pozměňovacích návrhů, eh, včetně návrhů ITRE, FEM a AFKO. A eh, podle článku 50 Eh, Regi a Empl připravili pak stanoviska. Eh, rozpočtový výbor bude hlasovat o 15 kompromisních návrzích navržených spolu s pravodají. Jdeme hlasovat. Eh, jenom vám ještě vysvětlím jednu věc. Nejprve kompromisy. Nebudeme o kompromise hlasovat postupně, a to proto, že několik pozměňovacích návrhů ostatních výborů jsou mimo pořadí a tím pádem musíme zjistit, zda se ty kompromisy přijmou, aby se vědělo, co odpadá a co neodpadá. A doufejme, že shodneme-li se na kompromisech, bude to relativně krátké hlasování. Když se neschodneme, tak se to protáhne. Jdeme na to. E, kompromis 1 od spoluspravodajů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Eh, bod odvodní D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3 odstavec 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Kompromis 4 k odstavci 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 5 o odstavci 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 6 o odstavci 4, Tady máme eh, hlasování po částech, který, které chtějí zelení. Takže jednak k první větě kompromisu. Kdo je pro první větu? Proti? Zdrželi se. Přijato. A zbytek odstavce, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 7 k odstavci 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 8 k odstavci 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 9. E, odstavec 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 9a, což je nový odstavec 17a. Kdo je pro kompromis 9a, kdo je proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 k odstavci 19, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11, odstavec 20a, nový odstavec, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 12 k odstavci 21 21a. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis 13, odstavec 22 jinými slovy. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. A odstavec 23b neboli kompromis 14. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Dobře. Takže teď jdeme na ostatní pozměňovací návrhy. První je ústní pozměňovací návrh zpravodajů, který má smazat slovo strongly. Je to číslo 42. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Proti? Zdržel se? Přijato. 43 bylo staženo. Takže další ústní pozměňovací návrh 44. Nahradí se co-legislators slovy legislative authority. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 45. První část 40, 45 bude hlasována, druhá část je pokryta kompromisem 7, takže kdo je pro první část 45, proti, zdržel se, přijato. Číslo 46, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zelení zamítli vlastní návrh. Hm. E, teď jdeme dál ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je to v číslo 63 od paní Gresle. Ten ústní pozměňovací návrh eh, nahrazuje poslední větu tím, co máte uvedeno v hlasovacím seznamu, tedy sees therefore the need for the parliament to further build on the acquired experience and to use all means available to strengthen its influence on the spirit, calendar and content of the negotiations with the council by making the council better acknowledge EP's arguments and positions. Kdo je pro tento návrh Ingeborg? Proti? Zdržel se přijato. Číslo 65, protože 64 už je pokrytá. Číslo 65, opět ústní návrh, kde se říká eh, v novém textu, in clear contradiction with the treaties, and in particular its right to amend uh, on an equal footing with the council. Máte to opět v podkladech. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 66, pan Böge, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 68, ústní návrh SAD. Eh, nevím, jestli k tomu něco někdo chcete říct, já to zkrátka přečtu. Do odstavce 15 se přidá and the EGF. Máte to opět v podkladech, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. Takže jdeme na číslo 71, Helga Triple, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 72, Helga Triple, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď skáčeme na číslo AFKO 7, sdílené kompetence, kdo je pro, AFKO 7, proti, zdržel se, přijato, Pardon, Jan? Děkuji, pane předsedo. Vy jste o tom nemluvil, ale 87. pokud vím, nebyla zahrnuta v kompromisu, ačkoliv to tam bylo uvedeno. A rád bych proto, abychom o něm hlasovali ještě jednou, ten eh, text, jak ho máme v hlasovacím seznamu. Rád bych, abychom o tomto návrhu hlasovali zkrátka. Můžete to prosím vyjasnit? Chcete to celé přesunout? Pokud já vím, měli jste si přesunout jenom část. A, pardon, já jsem myslel, že to není v hlasovacím seznamu, ale vidím, že mám špatnou kopii, takže se omlouvám. V mém původním návrhu 87 jsem měl následující fázi. Strongly believes eh, the five-year MFF cycle would enhance democratic legitimacy improve prioritization of budgetary means and could be considered a precondition for a more political debate. To bylo v mém původním návrhu, ale nebylo to zahrnuto do kompromisu a rád bych proto, abychom teď o tom hlasovali. Ano, to tam může být přidáno jako dodatek. Takže kdo je pro 87? Proti? Aha, budeme hlasovat o 87. jako o dodatku k té první části tedy a pak k tomu závěrečnému. Takže první část 87. Eh, hlasujeme elektronicky, prosím pěkně. Zahajuji hlasování. Konec hlasování, takže to je přijato. A teď tedy Vy chcete tu druhou část nechat odpadnout? Ano, druhá část může odpadnout, pane předsedo. Dobrá, děkuji vám. Takže další 92. To je ústní návrh ke 22a, kde se přidává slovo stimulate k té široké a otevřené diskusi o finančních programech. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Číslo 93. Od spoluspravodajů návrh eh, v podstatě se opět eh, přesouvá tento bod na jiné místo v textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 94, Garn Farm, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 95. A tady máme ústní návrh od spoluspravodajů. Přidává se tam slovo review. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Jdeme na číslo 96 pana Kléze, Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 97 a 98 paní Triple a paní Gressle. Aha, ty byly oba staženy? Ne, 98 stažena, takže 97. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Dobře, takže číslo 100, Reimer Böge. Kdo je pro? Číslo 100. Proti? Zdržel se. Přijato. Úvodní ustanovení. Eh, číslo 1. Helga Triple. Tady máme hlasování po částech do tří částí konkrétně, takže číslo jedna, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Řekl bych přijato, ale uděláme elektronickou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končí hlasování. Přijato. Takže to je část dvě. A třetí a poslední část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo tři je další. Pan Klejs, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 4, paní Helga Trupl, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Skáčeme na číslo 11. Helga Trupl, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Číslo 12, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato číslo 14, Helga Triple, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto. Číslo 15, Jan Maldr, An Jensen, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Avko 1, sdílené kompetence, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Avko 2, opět sdílené kompetence, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Teď jdeme na stanoviska a tady to musíme nejprve vzít horizontálně, abychom vyřešili všechny pozměňovací návrhy ve stanoviscích, eh, které se zabývají jednotlivými programy a nikoli v tím celkovým tématem víceletého finančního rámce a vyjednávání o něm. Takže já bych vás poprosil, abychom hlasovali proti všem pozměňovacím návrhům, které nespadají do toho všeobecného rámce této zprávy. Takže poprosím jednotlivé frakce, aby když chcete hlasovat pro některé ty návrhy v tom, ta, a kdo, so, kdo, kdo bude tady proti eh, těm, eh, těmto návrhům. Dobrá, tak to bylo zamítnuto. A to tedy znamená, že návrhy od jednotlivých výborů, které se zabývají jednotlivými programy, nikoli všeobecným rozsahem zprávy, odpadají. Tím pádem jdeme na Ample 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ample 5 ve třech částech, ale bude se hlasovat pouze o první a třetí části. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A teď velice rychle Ample 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď jdeme na Libe 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď tedy budeme hlasovat o zprávě v pozměněné podobě. To bude elektronicky. Zahajuji hlasování. Takže, pardon, ještě někdo chybí? Všichni hlasovali? Konec hlasování. 25 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, takže přijato. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mi pomohli učinit z tohoto hlasování poměrně snadnou záležitost. Mě to celý den trápilo. Takže teď, pokud vás mohu poprosit, půjdeme na transfery, přičemž první transfer Ann Jensen, chcete o tom něco říct? Je to transfer 660 milionů euro. Eh, jde o založení vládní rámce pro národní rybolovná opatření v třetích státech. Budeme rovnou hlasovat, anebo chcete něco říct? Neděkuji, pane předsedo, já si myslím, že to je poměrně jasné. Máme dohodu, je potřeba z rezerv přesunout, dohod, eh, přesunout prostředky, měli bychom být pro. Takže Budeme hlasovat o tom transferu, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Další transfer se týká částky 65 tisíc eur. Moniko. Ano, kolegové a kolegyně, tady jde o 65 tisíc, jde o eh, jednoho zaměstnance parlamentu, který jde předčasně do důchodnu, což znamená, že těch 65 tisíc přesuneme z, té, eh, z, té, eh, z toho řádku pro platy na řádek pro penze. No, a ten druhý, tam jde o účetní dvůr, kde se předpokládá určitý přesun prostředků. Ehm, jde o výjimutí z prostředků z archivace a produkce a ty prostředky se dají do jiného záhlaví. Půjde v podstatě o projektování, eh, o financování projektů a řízení, eh, kde vznikly dodatečné náklady, které tímto pádem budou financovány. Okay? Yeah. Right. Dobrá. Takže první hlasování budou, bude o tom transferu těch penzí, takže kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A druhé hlasování notifikace EBA, dlouhodobé řešení otázky, kde pro, musíme o tom hlasovat, Já se omlouvám, říká pan předseda, uniklo mi jedno hlasování a to je to cíkající se učení odbora pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Další hlasování je o stavu vyjednávání o tom kapitálovém navýšení Evropského investičního fondu podle pravidla 70 Sí, muchas gracias. Simplemente daros... Děkuji. Chci jenom říci, a už jsem to udělala i minulý týden na schůzce koordinátorů, že jsme se nakonec s radou dohodli. Jak víte, jednali jsme o tom, že by se navýšil kapitál Evropského investičního fondu, abychom dali k dispozici malých a středních podniků peníze prostřednictvím podpor a záruk, aby mohli lépe překonat krizi a financovat své projekty. Měli jsme trochu neschody s radou ohledně toho, jak eh, řešit dividendy, které mohou vyplynout z používání těchto prostředků. Pořád jsme se nemohli dohodnout a tak jsme se rozhodli, že to řešení dividend ponecháme stranou a že to rozhodnutí přijmeme v blízké budoucnosti. A to rozhodnutí, že tedy necháme stranou a ty dividendy padlo proto, abychom rychle mohli schválit tuto zprávu, protože jinak bychom to nemohli schválit eh, tady v Dubnu a tím pádem by nebylo možné rozšířit Evropský investiční fond a to jsme nikdo nechtěli, ani parlament, ani rada, protože je to důležité pro malé a střední podniky, takže jsme se rozhodli, že to nebudeme řešit teď toto téma, ale v blízké budoucnosti a potom tedy rozhodneme prostřednictvím změny finančního nařízení nebo jiným způsobem, rozhodneme o tom, jak budeme řešit dividendy, které budou vyplývat z Evropského investičního fondu. Takže už jsme o tom mluvili na koordinátorech, takže teď už o tom můžeme jenom hlasovat tady na výboru. Ještě někdo bych se k tomu chtěl vyjádřit? Pokud ne, tak to předložíme hlasování. Elektronicky začínáme hlasovat. Takže konec hlasování. 26 pro 2 proti. Ještě tu je jedna záležitost. A ta, to souvisí s tím, s tou otázkou k ústnímu zodpovězení. To je N a either. Chcete případně vysvětlit, o co šlo v této otázce k ústnímu zodpovězení? takže vysvětlí vysvětlení, o co šlo. Ano, je to věc, kterou jsme řešili na tomto výboru, jak víte. Dostali jsme informace o vyplácení tedy specificky humanitárních pladeb, ale v vůbec v oblasti zahraniční politiky víme, že máme problém s platbami v rozpočtu všude ve všech oblastech. Myslím si, že na posledním rozpočtovém výboru jsme měli slyšení s komisařem eh, pro rozpočet a s komisařem pro rozvoj, ale mysleli jsme si, že je to dost důležité téma na to, abychom na plenárním zasedání vedli veřejnou rozpravu, aby to bylo tedy ještě veřejnější než na výboru, aby to tedy bylo na tom posledním plenárním zasedání tohoto parlamentu, abychom znovu otevřeli tu problematiku plateb, kterou máme především, eh, pokud jde o kategorii 4 a humanitární pomoc. Takže máte tam ten návrh otázky k ústnímu zodpovězení pro rozpravu na plénu a stačí to jenom schválit. OK. Dobrá. Chci jenom zmínit, že v průběhu zasedání koordinátorů jsme udělali takovou malou opravu v této otázce, že bychom měli vyjmout odkaz na CFSP a místo toho tam dát odkaz na Ukrajinu. To znamená ten, ten balíček na podporu Ukrajiny. Doufám, že i toto by mohlo být schváleno. se říká, že tato otázka může být prezentována jménem rozpočtového výboru, ale musí to být pouze tedy členem výboru. Ano, zaznamenáváme vaši žádost, vezmeme to v potaz jenom na vysvětlení. Pokud jde o tu Ukrajinu, to aby se tam dala Ukrajina. To byla tady tedy do, do, dohoda s koordinátorů. Pokud vím, tak tu byla dohoda, že by tam měl být tento odkaz, jenom šlo o to prověřit přesnou, eh, přesné změní. Takže budeme hlasovat na základě tady s, to, s těmi změnami, které byly dohodnuty na koordinátorech. Musíme hlasovat elektronicky? Nemusíme. Takže pro tuto otázku, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji vám. Postupujeme dál k budovám. Musíme o tom hlasovat? Moniko, stručnou aktualizaci, prosím. Ano, několik věcí bych tu měla, když dovolíte. Eh, první věc, naše oblíbená EBA, Evropský bankovní úřad. Eh, oproti původnímu návrhu je tento návrh dobrý a přijatelný. Eh, máme dojem, že DG Market a EBA si dali hodně práce a přes to, že jsou v Londýně, dodrželi důležité podmínky, eh, které, na kterých trval rozpočtový výbor a to znamená, že máme novou budovu pro EBA. EBA potřebuje eh, pro dlouhodobou existenci i samozřejmě vlastní budovu a z tohoto důvodu se e, částečně pronajala budova Canada Sky One. EBA tam má nějaké čtyři a půl tisíce čtverečních metrů. Je to pronajato na 12 let a v polovině bude možnost podat výpověď s devítiměsíční lhůtou. E, začátek pronájmu bude 1.11.2014 a konec 31.12.2026. E, v dubnu chceme podepsat všechny e, dohody a v květnu začít s vybavováním těchto prostor. Důvod je, že EBA roste a poroste ze strany komise a EBA. E, existují určité odhady, e, co bude EBA potřebovat, ale když si vezmeme i ta nižší čísla, tak e, uvidíme, že jsme stále pod průměrnou hodnotou metrů čtverečních podle směrnic komise, což bude asi problematické. Bude to vždy asi jenom 31 metrů čtverečních celkově na zaměstnance, což ovšem zahrnuje všechny plochy, jako jsou toalety a tak dále, takže bychom to v budoucnu chtěli zvýšit na nějakých 35 metrů. Jaké budou náklady? Budou eh, roční náklady 2,81 milionů, eh, ovšem nějakých 32 měsíců budeme mít bez nájmu, což znamená, že za 12 let pro nájmu budeme eh, dosahovat slevy o nějakých 5,7 milionů, takže celkový náklad nějakých 19,8 milionů euro. Náklady na metr čtvereční, když si to přepočítáme, je to nějakých 90 euro necelých. Eh, když eh, si připočítáme výbavu nějakých 500 euro a pár nákladů navíc, tak jsme Eh, někde těsně pod 600 eury, což pro Londýn je zcela běžná cena, ba až levná. Víme všichni, že Londýn je velmi drahé město a tím pádem si nelze pronajmout žádné levné budovy v Londýně. Takže do této míry eh, se ukazuje, že tato budova je poměrně eh, dobrý pronájem, je blízko letiště, samozřejmě není to žádný luxus, ale bude to budova funkční i z hlediska environmentální šetrnosti. A navíc, eh, kdyby bylo něco potřeba, tu budovu rozšířit nebo snížit ten pronajímaný prostor, ta možnost tady existuje. Jediná kritická věc zde je bod poradce CBRE. Eh, pro tohoto poradce máme náklady jenom 570 tisíc. Já bych skutečně ráda poprosila DG Market a EBA, aby se eh, ceny poradců a právníků ne, ne, nestávaly otázkou těch zářných sfér, jako je tomu v soukromých bankách, kam už nikdo z nás nedohlédne. Eh, je to Podívejte, 570 tisíc euro na poradce a nějakých 40 tisíc euro na právníka, což je moc. Není to přijatelné. E, ráda bych, aby toto bylo uvedeno i v zápisu, e, že když se opět objeví někde víc než 600 tisíc euro na právní poradenství, tak to nepřijmeme. Ale jinak si DG Markt chová poměrně slušně a Eh, všichni víme, že eh, toto byla velmi problematická kapitola a v minulosti jsme už řešili i otázky těchto nákladů na poradenství. Eh, už onehdá ty náklady byly opravdu vysoké a není možné, aby se to opakovalo. Ovšem, jinak celkově si myslím, že s touto budovou můžeme souhlasit, protože odpovídá podmínkám v Londýně, je to adekvátní budova, a jsou to náklady zdůvodnitelné. Ano. Děkuji. Paní Brzobohatá. Podajte za obsáhlou zprávu nebo informace o EBě. E. Já bych chtěla jenom dodat, že eh, s touto agenturou jsme v minulosti měli docela velké problémy a ukazuje se, že jestliže výbor pro rozpočet je opravdu systematický a trpělivý, tak dokáže i ty agentury přesvědčit, aby, řeknu, lidově se drželi při zemi a prostředky využívali efektivně. Takže já s tom mám opravdu dobrý pocit, že ta práce, které jsme vlastně všem smlouvám této agentury v minulosti věnovali, že má tento výsledek. A doufám, že i ostatní si z toho do budoucna vezmou naučení, že není možné například výbor pro rozpočet obcházet a pak jenom čekat, že bude všechno schváleno. Takže znovu kvituji a děkuji paní zpravodajce, která tam udělala spoustu práce, co se týče této agentury. Okay, so, uh takže hlasujeme o tom, že o tom nebudeme mít stanovisko. Tak. Kolegové, takže hlasujeme o tom, že nebudeme mít přímo stanovisko. Kdo je proto, abychom neměli stanovisko EBA? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to schváleno. Potřebujete ještě něco dalšího k tomu domu Evropy? Ano, určitě, určitě. Eh, House of Europe, neboli Evropský dům, to je eh, v Berlíně, kde chceme ty staré plochy eh, si z Romu pronajmout. Je to celkem 3660 metrů, z toho má Evropský parlament asi 1800 metrů, Eh, Evropská komise asi 2,5 tisíce metrů čtverečních. Ehm, ono se o tom pak také diskutovalo, ale já bych chtěla říci, že eh, pakliže my jako Evropský parlament chceme být bráni vážně, nesmíme se spokojit pouze s tím starým, musíme lidem něco nabídnout, to znamená, že musíme ukázat, co jako Evropský parlament děláme a za, tento, na, za tímto účelem máme nějakých 317 metrů čtverečních dodatečně, kde bude taková trvalá expozice moderních médií o Evropském parlamentu. Ehm, roční eh, náklady je 1716 euro, pardon, 1, eh, 1 milion 716 tisíc, eh, nájmy v Berlíně nejsou úplně levné, ale tu budovu už máme a e, komise si ji pronajímá s námi. E, Evropský parlament ponese nějakých 8%, e, nákladů Evropská komise nějakých 72 a k tomu se pak přidají ještě náklady na novou budovu. Ehm, takže celkově bude to nějakých 800 tisíc euro zhruba. Eh, pronajímatel investuje do té infrastruktury 2,8 milionu euro za účelem eh, snižování eh, spotřeby energie, možnosti recyklace energie, což samozřejmě pro nás bude výhodné z hlediska účtu a já jsem pro, abychom tento projekt podpořili. Takže doporučujete stanovisko nebo jenom pouhé schválení hlasováním tady? Žádné stanovisko ne. Všichni pod, rovněž souhlasí s tím, aby nebylo stanovisko. Kdo je pro tento názor? Proti? Drželi se. Ano. A poslední se týká výzkumného střediska. Ano, to je poměrně radostná kapitola, je to jeden z nejefektivnějších bodů, co se týká budov, i když to není vždy tak úplně jednoduché. A v tomto případě každopádně máme nové předpisy, které se týkají zacházení eh, v oblasti jaksi předávání zboží, eh, případně pohybu osob v, obla- eh, v místech, kde se nachází jaderný materiál. Jde tedy o vstupní kontroly osob a předávání materiálu. Předpisy se změnily, už to nejde dělat eh, v jedné budově, bude to teď ve dvou budovách, je to kvůli stavu staré budovy. Eh, já jsem ji sama viděla a ta stará budova zkrátka není dostačující a z tohoto důvodu, abychom posílili bezpečnost do budoucna, budeme mít eh, bod, kde budou procházet všichni zaměstnanci a všichni návštěvníci a bude to oddělené od té budovy pro předávání materiálu. Ta bude mít nějakých 280 eh, metrů čtverečních a ta budova pro ty osoby nějakých 600 metrů čtverečních. A eh, v rámci zvýšení standardů bezpečnosti je zkrátka potřeba tyto dvě věci oddělit. Náklady jsou 3,265 milionů a dodatečné náklady 2,370 milionu, 78 eh, tisíc, 87 eh, tisíc na technické vybavení, 1,8 milionu na bezpečnostní vybavení a celkové náklady bude nějakých 5,6 milionů. Kromě toho eh, tady máme ještě rozpočet pro neočekávané položky nějakých 300 60 tisíc, přičemž financování bude probíhat z prostředků institucí a bude se na něm podílet Švýcarsko jakožto členská země Euratomu. Zatím tam nejsou žádné problémy. Eh, je to eh, postup, který nám byl oznámen již před dlouhou dobou. Děkuji, Moniko. Má s tím někdo nějaký problém? Ne? Dobré. V pořádku. Konec hlasování. A nyní zpátky k posledním dvou, dvěma bodům. První je bod 6. Návrh opravného rozpočtu číslo 1. Neměli jsme už asi 12 týdnů žádný návrh opravného rozpočtu. An, An Jensen, chcete prosím začít? What point was it? Jeho se to prosím týkalo? If Pardon? Ah, hmm. okay, okay. Item six on the agenda. <laughs> Yeah, yeah. Je to bod 6 na dnešním pořadu jednání. Tento návrh opravného rozpočtu číslo jedna je poměrně jednoduchá záležitost, neboť navazuje na dohodu o těch výzkumných programech a pouze dává některé částky do těch řádek rozpočtu, které jsou součástí dohody. Ale máme tady pozměňovací návrh od výboru pro průmysl, protože jeden z, jedna z těch rozpočtových eh, liní, tak tam komise nedala k dispozici eh, prostředky a na ten řádek a eh, výbor pro průmysl se tudíž rozhodl učinit tento pozměňovací návrh, aby byly k dispozici ty potřebné finance pro tuto část programu. Komise s tím vlastně souhlasí, jen jde o to, že tento pozměňovací návrh bude muset být probrán v rámci trialogu 2. dubna a následně odložíme hlasování o návrhu opravného rozpočtu až na 10. dubna poté, co, co to probereme s radou, pak budeme vědět, jak eh, se k tomu postavit. Jinak myslím, že bychom eh, měli zkrátka podpořit eh, tento návrh opravného rozpočtu číslo jedna. Ne, není to, doufám tedy, žádný, ne, nepanuje žádný spor mezi komisí a parlamentem, jenom o to, aby byly k dispozici všechny potřebné finance pro to, aby ty programy se mohly rozběhnout tak, jak mají. Já jsem chtěla využít eh, této chvíle, abych položila otázku komise. Nevím, jestli má k dispozici tuto informaci, ale po dohodě s radou příspěvek Evropské unie k tomuto navýšení kapitálu, kapitálu více než eh, o 170-180 milionů dolarů, tedy eh, euro. Takže to znamená, že to, co bychom měli vložit v roce 2014, je o něco vyšší. Myslím, že je to rozdíl dvou milionů, takže nevím, jestli komise nějakým způsobem změní ten návrh eh, opravného rozpočtu, protože jsou tam, myslím, že dva nebo dva a půl milionu eur, které tvoří ten rozdíl. Samozřejmě se to může vyřešit, ale nevím, jestli je nutno předložit nějakou změnu přílohu k tomu opravnému rozpočtu, nebo jestli se to bude vyjednávat v rámci třístranných jednání. Komise, můžete odpovědět na tento dotaz? Takže k těm dvěma otázkám, které tu zazněly ohledně opravného rozpočtu číslo jedna. Takže Horizon 2020, změna té rozpočtové nomenklatury a dohoda na právním základě a pak to, co bylo teď zmíněno ta změna zdrojů financování na no to zvýšení, navýšení kapitálu Evropského investičního fondu. K tomu prvnímu bodu. Horizon 2020. Opravný rozpočet pouze bere na vědomí tu dohodnutou změnu, zatím nebyly převedeny žádné prostředky, aby to bylo co nejméně kontroverzní, ale na základě nové struktury komise bude komise moci převést tyto prostředky většinou prostřednictvím interních převodů, takže tu není žádný rozdíl z hlediska těch prostředků, počtu, objemu těch prostředků, ale samozřejmě někdy je lepší věci nezlepšovat, když jsou dobré, protože je naléhavé, aby to bylo schváleno ještě ve stávajícím volebním období na dubnovém plenárním zasedání, pokud budou eh, tu nějaké změny. Měli bychom se na ní dohodnout v předstihu i s parlamentem, aby existovala dohoda o jakýchkoliv potenciálních pozměňovacích návrzích, aby to pak mohlo projít schvalovacím postupem, eh, to znamená plenárním zasedáním v Dubnu. Totež lze říci o tom eh, navýšení kapitálu Evropského investičního fondu, kde komise nehodlá návrh nijak měnit. Je pravdou, že ta částka odpovídá těm odpovídací těm dividendům, zatím tak to eh, není, eh, ne, ne, není v podstatě aktuální, ale tato částka možná bude možné dosáhnout té původní částky a nakonec možná pak ty, eh, ty dividendy se do toho eh, nějakým způsobem budou moci vrátit nebo se do toho nějak promítnou. Ale eh, není, nechceme tady měnit tím opravný rozpočet, ta struktura už existuje, většina těch prostředků je k dispozici, je možno začít a nemůžeme v tuto chvíli vyloučit, že pokud to bude možné do konce roku, že by byly nějaké možnosti Eh, znovu využít nějaké další prostředky, tak by komise požádala o převedení některých eh, prostředků na, závaz, na platby, abychom dosáhli k té původně očekávané částce, včetně těch dividend, s kterými se počítalo v roce na rok 2014. Jinak je možno také provést eh, nějaké přizpůsobení v rámci celého toho víceletého období. Takže to základní poselství je, nestrácejme ze zřetele harmonogram, aby mohlo dojít k těm, aby ty změny jsme stihli provést. Děkuji. A jinak se s tím spokojená s touto záležitostí, paní zpravodajka? Ano, právě bylo dobré to, se to snažit s ním přijít na třístranných jednáních. 20. Eh, března by bylo všechno k dispozici na, dubnové, na duben a na potenciálně tedy hlas, plenární zasedání v dubnu. Mělo by to všechno proběhnout takhle podle plánu. Není, není to vlastně otázka eh, nějakých věcných rozdílů, jde jenom o to, jak to provést. Tím jsme vyřídili bod 6 a poslední bod je bod 5, což je pracovní dokument o pilotních projektech a přípravných akcích v rámci rozpočtu 2014 a 15. Pokud jde o zpravodaje, tak Eider a Anna Jensen opět, takže kdo z vás chce mít dostat slovo jako první? Bueno, muchas gracias. Eh, sabéis... Děkuji. Víte, že je tradicí předkládat pracovní dokument o, projek- o pilotních eh, projektech a přípravných akcích. My jsme se řídili stejnou linii jako v plynulých letech. V tomto dokumentu vysvětlili jsme, jak jsou důležité tyto pilotní projekty a přípravné akce, jaké jsou cíle těchto návrhů parlamentu, ale i rady a tak trochu i ten kalendář ten je specifický v tomto případě, protože tam máme tu volební pauzu. A proto místo toho, aby zde byl pouze jeden termín pro předkládání návrhu, tak jsme naplánovali dva termíny, aby mohli bývalí poslanci, nebo tedy stávající poslanci, předložit eh, své návrhy, než odejdou, a aby i ti noví poslanci měli alespoň tedy 10 dnů na předložení těchto nových návrhů. V tomto pracovním dokumentu je také zahrnuta první prozatímní zpráva nebo průběžná zpráva o pilotních projektech a přípravných akcích, které byly schváleny pro rozpočet 2014, to už tedy spíše spadá do pravomoci zpravodajky pro rozpočet na tento rok, takže to je spíš na ní, aby to vysvětlila, ale je to prostě ten typický dokument, který máme každý rok, ve kterém osvětlujeme tyto projekty. Děkuji, Eider. Anne? Já si myslím, že nás všechny kontaktovali lidi, kteří měli velký zájem o to, jaký bude harmonogram pro letošní rok u těch pilotních projektů a přípravných akcí. Je to totiž velmi specifické a bylo to obtížné. Seznam pilotních projektů a přípravných akcí a implementace, ke které dochází, svědčí o tom, že tento postup který máme v běžných letech, je velmi přínosný, protože vidíme, že ze 66 projektů 60 probíhá velmi dobře. Takže ty staré bitvy, které jsme vedli v minulosti, dnes už neprobíhají, protože zde byl čas předem proto aby poslanci a komise mohli prodiskutovat ten správný postup, co se může udělat, co se nemůže udělat. A někdy se stane, že nějaký dobrý nápad už je pokryt právním základem. A to jsou taky některé argumenty, které znáší komise k určitým pilotním projektům které nepovažuje za pilotní projekty, za to, aby byly tedy implementovány i jako pilotní projekty, ale navrhnout, aby ty, navrhnou, aby ty peníze byly z linky pro pilotní projekty převedeny na jinou linku, kde je tedy ta, ten odpovídající právní základ. Třeba tam máme jeden pilotní projekt, který se týká vozového parku, tedy na železnicích a tam se to tedy přesunulo na odpovídající linku, protože už je to pokryto stávající, existující iniciativou, takže navrhnou, aby se ty peníze převedly do rozpočtové linky pro Horizont 2020. Takže to je jen jeden z příkladů, je jich několik. A právě proto, to je tedy ten důvod, proč máme několik projektů, kde se zdá, že to bude uskutečněno, ale jinak eh, než pod hlavičkou pilotního projektu a přípravné akce. A je to v naprostém souladu s tím, co řekla komise předtím, než jsme hlasovali o rozpočtu. A my někdy říkáme, že my jsme rozpočtovým orgánem, my rozhodujeme, není tedy na komise, aby rozhodovala. A chci jenom říct, že pokud někteří poslanci jsou matkami či otci těchto pilotních projektů, mají pocit, že jsou implementovány jinak a že s tím nesouhlasí, tak by měli kontaktovat eh, příslušné generální ředitelství a diskutovat o tom, aby se vyřešilo, proč to tak je a aby se ujistili, že se ty věci skutečně budou implementovat. Ale obecně bych ráda řekla, že ten standardní postup eh, ukázal, že je to dobrý postup a Neznamená to, že by ta implementace pilotních projektů a přípravní akci byla nějak výrazně lepší než v minulosti. Jsou to obecně nové myšlenky, nové nápady, které nemohou být jinak financovány z rozpočtu, z rozpočtových linek, které mají právní základ. A to znamená, že potřebujeme letos určitou disciplínu, kdy ten odcházející parlament může předložit nějaké nápady, nějaké myšlenky, tak aby komise měla čas je prostudovat, ale samozřejmě bychom se měli také zamyslet nad tím, možná i komise by se měla zamyslet nad tím, jak to zařídit pro nové poslance, když eh, přijdou s nějakými novými nápady, aby mohla komise rychle posoudit, aby mohla rychle posoudit, co se může a co se nemůže udělat, protože je velmi smutné hodně pracovat na nějakém projektu, připravit ho, předložit a pak se s tím nic nestane. Takže to je z mé strany vše, ale obecně si myslím, že je to na velmi dobré cestě. Děkuji, An. Ještě někdo se chce k tomu vyjádřit? Zdá se, že ne, takže přistoupíme k bodu různé. Zdá se, že tady není žádný bod různé, takže končíme zasedání a děkuji. <coughs>